14 hodin a hlasovat se o tom bude ve středu. E, příslušné dánské úřady mě informovali, že Klaus Larsen Jelcen byl způsobením od 13. prosince 2013 zvolen a nahrazuje kolega Jorgensena kolegu Jergensena, který se stal dánským ministrem. Příslušné polské úřady mě informovaly o volbě dvou poslanců s účinností od 17. prosince. Je to pan Smiljev Calecký, který nahradí panu Lina Kolarská-Bobinská a Tadeus Tadorst nahradí pana Rafala Časkovského. Podle článku 7 aktu k zavedení bezprostředních voleb do Evropského parlamentu, jakož i v soudu s článkem 4 jednacího řádu eh, platí